Dobré odpoledne. Tlumočníci jsou již 21. den ve stávce. Vedení stále nepodniklo žádné kroky k vyřešení tohoto konfliktu. Naopak, po osmi měsících vyjednávání s výborem zaměstnanců postoj generálního tajemníka je ještě tvrdší. Z tohoto důvodu vám s politováním oznamujeme, že tlumočení dnes bude ukončeno přesně podle plánovaného harmonogramu v 17.30. Děkujeme za pozornost. Ještě předtím, tedy než začneme jednání, tak paní předsedkyně velmi laskavě dává slovo tlumočníkům, kteří ještě jednou zopakují své hlášení ve svém jazyce. Tlumočníci jsou již 21. den ve stávce. Vedení stále nepodniklo žádné kroky k vyřešení tohoto konfliktu. Naopak, po osmi měsících vyjednávání s výborem zaměstnanců postoj generálního tajemníka je ještě tvrdší. Z tohoto důvodu vám s politováním oznamujeme, že tlumočení dnes bude ukončeno přesně podle plánovaného harmonogramu 17.30. Děkujeme za pozornost. Děkuji, děkuji mnohokrát našim tlumočníkům. Paní předsedkyně děkuje, tlumočníci také děkuji paní předsedkyni za udělení slova. A Budeme se tedy držet této politiky, říká paní předsedkyně, a přicházíme k prvnímu bodu pořadu jednání, schválení programu jednání. Všichni souhlasí v pořádku. Co se týče sdělení předsedkyně, tak mám tady velmi milé sdělení a tím je přivítání nového kolegy. Jak víte, pan Pajnen musel odejít eh, z Evropského parlamentu. Já jsem ani nevěděla, že bude odcházet. To znamená, že jsem neměla ani čas se s ním rozloučit. Ale ale už má svého následovníka a tím je paní Miriam de Capera. Víme to již dva týdny, že tedy ona ho nahrazuje, tak já nevím, zdali tedy chcete něco říci. Samozřejmě vás tímto srdečně vítáme. Milá paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, Eh, já jsem velmi ráda, že mohu být tady s vámi v Bruselu. Jsem tu tedy už po po druhé nebo druhý týden. My jsme si vlastně vyměnili funkci se svým kolegou. On vlastně se vrátil do finského parlamentu a já jsem eh, přišla sem. Předtím tedy, než jsem sem přišla, tak jsem se 11 let eh, účastnila práce ve finském parlamentu, to znamená, že už se opravdu mnoho, mnoho let věnuji politické práci a jsem velmi ráda tedy, že mohu být vaší kolegyní. Děkuji, děkuji, vítáme vás. Samozřejmě uvědomujeme si, jaké těžké to vlastně je, že jste přišla rok před koncem mandátu tohoto parlamentu. Mně se stalo to stejné, víte? Já jsem také nastoupila rok před končením, eh, ukončením mandátu. To znamená, že je poměrně samozřejmě složité se dostat nebo stát se součástí, integrovanou součástí celého toho řetězce, ale my vám samozřejmě ve všem můžeme být vstříc. Takže co se týče bodu 3, tak jde tady o schválení samozřejmě eh, zápisu. Máme tady zápis 23. dubna, takže pokud byste měli cokoliv, tak prosím eh, pošlete vaše výhrady sekretariátu. Takže za, čtyř, za čtvrté Máme tady 16. května, 19. Eh, června zápisy, takže pokud byste k tomu něco měli, tak opět prosím všechny výhrady na sekretariát. Takže pátý bod komise. Komise, máte jakékoliv vzdělení, eh, eh, jak generální ředitelství DEVKO nebo ECHO, tak eh, já nevím, kdo z vás chce hovořit jako první Karsten Sorensen za DEVKO. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Velmi, velmi stručně informace. Jde o vyjednávání po skotonu. Chtěl jsem jenom informovat, že 25. nebo vlastně minulý pátek jsme dostali v podstatě mandát od rady pro to, abychom eh, začali tedy vyjednávat novou dohodu se zeměmi AKP. V tuto chvíli už je to tedy v eh, pořádku a vyjednávání mohou začít. Takže už v tuto chvíli máme mandát k vyjednávání, tak to je dobré, to je opravdu velmi dobré a uvidíme tedy, jakým způsobem tedy se ta situace bude eh, vyvíjet a samozřejmě o tom budeme hovořit i s komisařem, až opět přijde na naše jednání. A teď eh, Vaje Le François za DG Echo, prosíme. Děkuji, děkuji. Eh, tak eh, já tady nahrazu svého kolegu, nevadí, ale eh, chtěl, chtěl jsem vás pouze informovat, že stejně jak říkal náš komisař v průběhu strukturovaného dialogu, komise v tuto chvíli už má novou rámcovou dohodu, která se týká právě vzdělávacího systému a vzdělávání v krizových situacích. To znamená, že tady jde v podstatě o chráněné krize a e, vzdělávání v těchto e, složitých rámcích a tady jde v podstatě o to zajistit opravdu kvalitní vzdělávání podle také agendy 2030. To znamená, že my tady zastáváme opravdu velmi e, jaksi solidní, konzistentní postoj a je třeba udělat všechno pro to, aby to šlo ruku v ruce s našimi aktivitami v oblasti humanitární a v oblasti rozvoje. Takže jde o posílení systému a partnerství školství právě pro inovativní a rychlé vzdělání. Dále jde o to, o, jde o posílení inkluze a rovnosti, dále vzdělávat samozřejmě směrem k míru a také samozřejmě zlepšovat vzdělávací systémy tak, abychom zaznamenávali také co nejlepší vzdělávací výsledky. Takže v květnu jsme se dohodli v podstatě na navýšení eh, fondu, na, který má podpor, podpořit ten, tento cíl eh, o další procenta, to znamená, že v tuto chvíli už jsme tady na 10%. Takže toto bylo vzdělaní. znamená to, že tady došlo k určité konsolidaci, nebo že se ta politika zásadním způsobem eh, mění, nebo měli bychom si vyžádat pana komisaře, aby nám k tomu něco řekl. Ano, je to v podstatě první politický dokument, který se týká vlastně vzdělávání eh, v takto krizových eh, situacích a eh, místech. Ano, tady já si myslím, že to je něco, co rozhodně musí naše zpravodaje zajímat, protože jde právě o vzdělávání, které jde ruku v ruce s rozvojem, takže to znamená, že takovýto politický rámec pro tuto oblast je něco, co jsme rozhodně v posledních letech hodně podporovali. Děkuji mnohokrát. Děkuji a teď se dostáváme k šestému bodu pořadu jednání a jde tady v podstatě o využívání globalizace a obchodních aspektů aspektech eh, a obchodní aspekty. Máme tady v podstatě eh, dokument od komise, který byl zveřejněn v září roku 2017 a v tom, tedy v září roku 2017 byl vydán dokument s názvem Vyvážená a pokroková obchodní politika. Eh, k jejím hlavním cílem je podpora a využití globalizace. Kristian Nepreda tu tady v tuto chvíli není, takže pan Preda tady není, ale má tady jistě kolegu, který ho zastane. Ano, ano, budu hovořit za pana Predu, který zde dnes bohužel nemůže být, protože je na jiném jednání, ale pan Preda se tedy omlouvá, že zde nemůže být ale je velmi rád, že se mohl tomuto velmi důležitému tématu eh, věnovat. To znamená, že je velmi rád, že se dnes eh, o tom hovoří. Samozřejmě využití potenciálu globalizace není důležité jenom pro Evropskou unii a její členské státy. Je to důležité opravdu pro všechny státy, včetně rozvojových států musíme eh, opravdu spolupracovat a musíme se snažit využívat právě eh, synergii globalizace a využívat tedy potenciál globalizace ne pouze eh, pro sebe, ale právě i s cílem vlastně pomoci třetím zemím. To znamená, tady potřebujeme se podívat také na ten celkový kontext a je třeba také si uvědomit, že v tuto chvíli v podstatě jsme pořád ještě, nej, pořád ještě nejsme schopni v podstatě popasovat se se všemi výzvami globalizace. To znamená, potřebujeme tady opravdu udržitelnější rozvoj. A co se týče toho návrhu, který máte v tuto chvíli k dispozici, tak ten vychází z toho, že v podstatě ve chvíli, kdy jakkoliv eh, jednáme, tak musíme jednat na základě společných hodnot. Eh, a mezi tyto hodnoty rozhodně také patří pomoc rozvojovým státům. Evropská unie se vlastně k tomu zavázala. To znamená, že rozhodně Evropská unie chce podporovat jak rozvojovou pomoc, tak také podporu lidských práv. A to je něco, co také najdete v dokumentu, který eh, vydala Evropská komise právě v září roku 2017, eh, který jsem ji zmínil, to znamená vyvážený a pokroková obchodní politika. Eh, Jejím hlavním cílem je využít potenciál globalizace. To znamená, tady je třeba se podívat samozřejmě samozřejmě na ustavení týkající se eh, environmentálních a dalších eh, zásadních aspektů, které se musí odrážet ve všech obchodních smlouvách. A to je zcela zásadní hlavně ve chvíli, kdy vlastně Unii nebo multilaterální eh, pravidla, kterých se držela i oblast obchodní, jsou v tuto chvíli podkopávána. To znamená, to je jediný způsob, jakým zajistit inkluzivní globální obchodní systém. Pan Dam Preda chce upozornit na to, že samozřejmě samozřejmě někdy mají lidé v podstatě eh, tendenci vnímat eh, obchodní politiku a politiku rozvojou jako dvě protikladné politiky. Ale není tomu tak, protože i pan eh, Pravodaj to vnímá tak, že vlastně obchodní politika musí být samozřejmě férová a musí mít kladné dopady na ostatní oblasti. Pan Dan Preda eh, je také zpravodajem eh, pro zprávu, která se týká právě kohezní a rozvojové politiky. Proto říká, jak je velmi důležité, aby aspekty rozvojové pomoci se opravdu odrážely v obchodních smlouvách. Evropská unie by měla i nadále tedy hodnotit právě dopad své obchodní politiky na třetí strany. V tomto návrhu pana Predy se zmiňuje několik věcí. Eh, politické partnerské eh, smlouvy, to znamená smlouvy o, partnersk- o politickém partnerství a obchodním partnerství. A druhý bod je také velmi důležitý i v souvislosti s budoucností. Jde tedy o lepší využívání eh, digitalizace a služeb. Takže EPP eh, eh, e rozhodně se na otázku digitalizace a rozvoje hodně zaměřuje, to znamená, to je také něco, co hodně podporujeme. digitální struktura musí být podpořena a posílena. Dan Preda samozřejmě samozřejmě eh, spolupracuje se stínovými zpravodaji a s dalšími eh, kolegy eh, za, vlastně za účelem jaksi vypracování opravdu co nejlepší smlouvy rozhodně jde o otázky týkající se také ustanovení, jejichž cílem je boj proti daňovým unikům eh, a jiným podvodům. Také se zde zmiňuje externí plán investic, který je celá zásadní. Děkuji, děkuji. Máme tady ještě některé eh, stínové zpravodaje a teď dám slovo socialistům. Thank you, chair. Thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji nikoli v pane Predo, ale panu Predovi za jeho práci a panu Ventovi za to, že prezentoval názory pana kolegy k tomuto důležitému stanovisku. Globalizace přispívá k růstu, k ekonomickému růstu a rozvoji, ale zároveň je to i velká výzva, protože rostou nerovnováhy a nerovnosti mezi zeměmi. Musíme zajistit, aby rovnováha, aby se ten profit z globalizace rozděloval rovnovážně a musí ten růst a obchod být inkluzivní, musí přispívat k růstu počtu pracovních míst a k vymícení chudoby je důležité, aby Evropská unie zvýšila svůj finanční podíl na iniciativách, které podporují obchod ve prospěch rozvojových zemích. A je třeba umožnit, aby rozvojové země z globalizace profitovaly. Je třeba realizovat agendu 2030, je třeba zajistit plný respekt k lidským právům a naprostou transparentnost. Je třeba mít finanční podporu, která bude součástí obchodních dohod uzavřených s rozvojovými zeměmi a je třeba podpořit to, aby oni respektovali mezinárodní ekologické a jiné standardy. Je třeba mít transparentní dohody a je třeba umožnit účast občanské společnosti na jednáních a implementaci budoucích obchodních dohod. Rozvojové země, hlavně africké, jsou stále marginalizovány v globálním kontextu. Je třeba je podporovat, je třeba podporovat vznik reálného intraafrického trhu, což je v tomto kontextu velice ambiciozní a je třeba maximalizovat pozitivní dopad migrace a mobility. Je třeba posílit produktivní a transformativní kapacitu africké ekonomiky. Je každý rok je z Afriky odváděno ohromné množství peněz nelegálními finančními operacemi. Často jsou to naše firmy, které se podílejí na daňových únicích a na vybíhání se daní. Je třeba s tím bojovat je třeba spolupracovat v daňových záležitostech v rozhodujících zemích, včetně mobilizace domácích zdrojů. Naše pozměňovací návrhy se budou upírat tímto směrem. Těšíme se na další konstruktivní spolupráci s panem zpravodajem a všemi stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji za teď za zelené, prosím, Maria Hojbok. Děkuji. Děkuji Danu Predovi za tento dobrý základ, který jsme získali v tomto stanovisku. I my zelení budeme chtít posílit některé body, budeme chtít něco doplnit a možná změnit i tendenci této zprávy. Pokusíme se o to. Zdůrazním pár bodů. Pro pana zpravodaje soukromý sektor hraje velkou roli v realizaci agendy 2030, ale je tady ten dokument Spojených národů a je třeba vyvážit nebo změnit tu asymetrii. Soukromý sektor má spoustu práv, ale málo povinností a je třeba tu asymetrii trochu překlopit. Tady očekáváme změny a výbor DEVE se musí jasně přihlásit k té smlouvě Spojených národů a musí to zahrnout do těchto zpráv a stanovisek. Máme tady jistou fragmentaci. Fragmentaci toho, jak uzavíráme obchodní dohody. Proto jsem velice ráda, že pan zpravodaj zdůrazňuje, že je potřeba zavést multilateralismus. To je ostatně i náš postoj, postoj zelených. Ten podporujeme a sdílíme. Mnoho bilaterálních dohod vede k fragmentaci a ta oslabuje VTO a má to negativní dopady na rozvojové země. Ty se tím rozhodně neumenčují, ba naopak posilují. Bilaterální obchodní dohody mají často negativní dopady a výhody pravidel e VTO se tím obcházejí. Proto jsem velice ráda, že to je v tom stanovisku takto zdůrazněno. Pak se domnívám, že rozvojové země, a to jde trochu tím směrem, jak říkala kolegyně Šlajnová, myslím, že je potřeba, aby měly tyto země větší vůli k tomu, větší prostor k tomu, aby mohly přijít s vlastními prioritami, vlastními iniciativami, aby lépe utvářeli své možnosti, třeba rozšiřovat výrobní kapacity v zemědělství nebo podpora lokálního zemědělství. Tady je třeba poskytnout jim větší volný prostor. Pravidla VTO pro rozvojové země předpokládají takovéto preferenční jednání, ale operacionalizace těch opatření se musí zlepšit a tak potom můžeme získat větší prostor pro rozvojové země. A přesně to je to, co tyto země potřebují pro diverzifikaci svých národních ekonomik. V tomto smyslu budeme předkládat pozměňovací návrhy. Možná ježně struč, ještě stručně k udržitelnému rozvoji. Ta kapitola tady je, pan zpravodaj ji zahrnul, my to velice vítáme. Právě Úmysl komise, aby v obchodních dohodách byly jasné kapitoly týkající se udržitelného rozvoje, to přivítal velice pan zpravodaj. My jsme s ním zcela zajedno a jsme rádi, že tam obsažená ustanovení jsou teď závazná. Je třeba zajistit příslušný monitoring a vždycky, když by to bylo nedodržováno, je potřeba mít možnost sankcí, které budou také fungovat. Další věc, která mi leží na srdci, je zajištění řádné výživy. Je možno otevřít trhy, což by pak vedlo k tomu, že by jistota potravin byla v některých zemích ohrožená a proto VTO tady předpokládá v oblasti zemědělství jistou míru flexibility a teď je rozhodující, aby to dohody jako EPAS nepodkopávaly. My potřebujeme naopak to posílit a nikoliv oslabit. A tady by Evropská unie ve smyslu té koherentnosti, soudržnosti rozvoje měla eh, rozšířit svůj vliv tím směrem, aby rozvojové země rozšiřovaly a diverzifikovaly svou produkci potravin, aby mohly jisté oblasti chránit. To si myslím, že je důležité a mělo by se v tom stanovisku objevit. Ještě jednou děkuji panu zpravodaji. Jak už jsem řekla, přineseme, přijdeme s příslušnými pozměňovacími návrhy. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo z kolegů se k tomu chce vyslovit? Máme tady zástupce z DG Trade, DG Tref, Trade a DG Devko. Chce se k tomu někdo vyjádřit? Pan eh, Axel Pujan de la Maisonneuve nebo paní Peškau. Jsem Julika Peškau z DG Trade. Děkuji za tuto zajímavou debatu, děkuji za to konstruktivní stanovisko. Je tady pozitivní dopad EPAS a dalších eh, dopadů na zmírnění chudoby. Když hovoříme o opatřeních EPAS a digitální infrastruktura v globálním jihu, tak komise se tady snaží soustředit na implementaci EPA, což by mělo pozitivní dopad na udržitelný růst aktualizovaná strategie Aid for Trade by měla pracovat se synergiemi, které vyplynou z těch obchodních dohod a příslušných schémat. Děkuji vám. Děkuji. DG Devko. Jsem Axel de la Maisonneuve z DG Devko. K tomu, co řekla komolegyně, bych chtěla říct, že je tady ono nové sdělení Evropské komise na téma Aid for Trade z listopadu minulého roku, které bylo tomuto fóru před pár měsíci také představeno. Domnívám se, že je to důležitý dokument v tomto kontextu, v těchto diskusích, a to do té míry, že to má dva hlavní cíle. Jeden z nich je lepší koherence Aid for Trade což je zhruba třetina našich aktivit, co se týká obchodních režimů, obchodních aktivit, ale i obchodních omezení, co se týká IPAS a dalších. Pak tady máme mobilizaci Aid for Trade, která by měla být ještě lepší, tak aby došlo k podpoře výrobních kapacit, především LDC, tak aby mohly využít všech výhod, které přinášejí obchodní preference. Samozřejmě, pokud nemají s čím by obchodovali, no tak z těch preferencí nemají nic. To je tedy účel tohoto sdělení té aktualizované strategie EU, která se týká nejenom Evropské unie, ale i členských států. A když se podíváme na to téma využití potenciálu zamezení nerovnostem uvnitř zemí, mezi zeměmi, tak tato politika by v tomto kontextu rozhodně měla být je zmíněna. Děkuji. Thank you very much. Um, anything to... Děkuji. Ještě někdo? Bogdane, máte něco? pan zpravodaj, pan Preda, všechno, co tady zaznělo, určitě zohlední v tom textu. Někdy je obtížné v tom textu, do toho textu zapracovat úplně všechno, ale rozhodně všechno, co tady zaznělo od kolegů a stínových zpravodajů, jsme vzali na vědomí. Děkuji. Děkuji. Lhůta 27. června úterý 11 hodin. Budeme o tom hlasovat v srpnu po letní pauze. Děkuji. Děkuji. Máme teď bod 7 na téma Great Bargain. Tlumočníci rozdávají tento informační arch, které se, který se týká Eh, jejich záležitosti související s tím pracovním sporem s managementem. Poprosím teď hosty, aby přišli sem nahoru. Máme tady kolegy z DG Eco, které teď sdělil, zveřejnilo nové sdělení na téma vzdělávání v nouzových podmínkách. Tak děkujeme vám za to, my jsme naléhali na to, aby to přišlo. Okay, we're going to item seven now. Dobrá, tak dostáváme se tedy k bodu číslo 7 a jde tedy o výsledek druhého výročního zasedání. Jde tedy o velkou dohodu ze summitu o humanitární pomoci. Co se týče této velké dohody, tak eh, na té, ta byla podepsána v roce 2016 a jde o dohodu mezi 18 největšími dárci. A jde v podstatě o to, jakým způsobem dostat v podstatě k lidem v nouzi ještě větší fondy. Eh, od té doby, co tedy ta dohoda byla podepsána, tak se signatáři ještě začali předávat. Já když jsem si to přečetla, ten název vlastně té dohody v angličtině Grand Bargain, tak já jsem vlastně nevěděla, o co jde, protože Grand Bargain eh, v angličtině může znamenat také velmi výhodná koupě. To znamená, že eh, jsem přesně nevěděla, o co jde. To znamená, já jsem ptala, ptala jsem se sama sebe, o co jde, proč tedy se něco takového podepsalo. A máme tady tedy kolegu, který nám to e, vysvětlí e, a budou tedy hovořit jak za e, neziskové nevládní organizace, tak také za generální ředitelství ECHO. Takže paní Magali Murlon a pan Enrik Trautmann nám k tomu něco řeknou. Dobrý den, předávám vám slovo. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji, děkuji tedy eh, všem, kteří přišli pro to, aby si vyslechli informace, které eh, v podstatě, kteří si přišli vyslechnout informace o této eh, smlouvě. Je pravda, že to nebyl rodil mluvčí, kteří si vymyslel název této dohody. Takže co se týče této velké dohody, tak to je v podstatě jedna část ze tří částí v podstatě toho globálního finančního eh, rámce, který byl zveřejněn na Světovém humanitárním summitu v roce 2016. To znamená, tam šlo o to v podstatě podívat se na to, jakým způsobem lze tedy vylepšit ty aspekty humanitární eh, pomoci. To znamená, šlo o to, eh, jakým způsobem lépe přerozdělovat eh, tu humanitární pomoc, tak aby opravdu došla ke všem potřebným. Bohužel od té doby se situace nejenže nezlepšila, ale zhoršila v mnoha oblastech. Dále vyšel také další dokument, který se jmenoval Rozšiřování základny. Šlo o to v podstatě najít nové dárce, kteří by byli schopni financovat humanitární pomoc. Bohužel ani v této oblasti nemůžeme říci, že by došlo k nějakému zásadnímu eh, zlepšení. To znamená, že opravdu stále nejvíce závisíme na té klasické humanitární pomoci. Vypadalo to tedy eh, tak, že to budou hlavně tedy mezi těmi nově příchozími a novými dárci budou eh, hlavně arabské eh, země, které bohužel v tuto chvíli pozastavily svou pomoc. To znamená, že tady musíme říci, že ta situace se nevyvíjí tak, jak jsme si mysleli. Tak třetí částí je tedy tato velká dohoda, Grand Bargain v angličtině. Jejím jejímž cílem bylo v podstatě podívat se na to, jakým způsobem zajistit opravdu to nejlepší rozdělení peněz. Takže tato velká dohoda v podstatě se skládala z deseti různých tematických bloků a vlastně ke každému tomu tematickému bloku byl vytvořen takový globální závazek. Na to se ještě podíváme a podíváme se také na ty výzvy a na ty problémy, kterým v tuto chvíli čelíme. To znamená té velké dohody, která byla podepsána v Istanbulu v květnu 2016. Ze začátku bylo signatářů 230, šlo tedy o různé signatáře, o Červený eh, kříž eh, a další humanitární organizace. V tuto chvíli už máme 59 eh, signatářů, máme tady různé zástupce v podstatě různých organizací, například i zaštiťující organizaci, která zaštiťuje neziskové organizace globálního jihu. A to je přesně to, o čem jsme se také bavili vlastně minulý týden v New Yorku, to znamená, že jsme se zabývali vlastně této velké eh, dohody a vlastně eh, během tohoto jednání hovořili kdy také signatáři sami o sobě a o tom, jak jim se daří jednotlivě v podstatě splnit své úkoly. Hovořili jsme také o výroční zprávě, která eh, vyšla, to znamená, že my jsme, myslím si, že udělali poměrně jaksi takovou neobvyklou věc, my jsme opravdu Eh, poprosili externí auditory, aby posoudili tedy ten stav té, sou, eh, té současné situace. Eh, toto je tedy tato výroční zpráva, kterou si můžete stáhnout jak na našich stránkách, tak ji můžete také dostat v papírové podobě. To znamená, že právě ta humanitární globální skupina z Institutu pro humanitární pomoc stojí za tuto výroční zprávou a díky této zprávě v podstatě trošičku víme, jak si, nebo na čem si stojíme. To znamená, v některých oblastech si vedeme opravdu velmi dobře a v některých méně. Takže největší prokrok byl zaznamenán rozhodně tedy v tom systému té pomoci v hotovosti. To, že tady eh, generální ředitelství ECHO se rozhodně o to hodně zasloužilo, o ten pokrok a my jsme se samozřejmě eh, také informovali eh, všechny zúčastněné aktéry a zájmové strany. Samozřejmě to má co dočení s krizí v Sýrii, v Libanonu, eh, v Turecku a tady vlastně tato pomoc hotovostní eh, byla opravdu zcela zásadní a v roce 2017 to bylo 35 vlastně celé pomoci, která probíhala v této eh, podobě. Kromě toho došlo tady k zlepšení v oblasti transparentnosti. Komise v tuto chvíli hovoří o 100% těch vlastně toho, eh, těch, té finanční pomoci institu a tady v podstatě eh, můžeme hovořit o velkém eh, pokroku. Kromě toho tady máme víceleté finanční zajištění různých projektů, to znamená, že tady v tuto chvíli už nehovoříme v podstatě pouze o nějakých eh, na určitou dobu nebo na několik měsíců omezených eh, projektů. To znamená, že opravdu velká část těch projektů má zajištěné dlouhodobé, dlouholeté financování. Ale máme tady ještě v podstatě další takový eh, zaštiťující eh, celek a tady jde v podstatě právě o propojení těch eh, politik s humanitární politikou. K tomu máme různé pilotní projekty, pořádali jsme různé workshopy, jich se vlastně účastnili zástupce, zástupci členských států, generálního ředitelství ECHO a různých neziskových organizací. Takže tady se toho děje opravdu poměrně mnoho. Co se týče lokalizace, lokalizace. A teď už přicházíme k těm méně pozitivním věcem, takže co se týče lokalizace, tak tady ten cíl stanovený byl ten, že do roku 2025 v podstatě 25% by mělo docházet opravdu k co nejpřímějšímu přidělování peněz na lokální úrovni. Musím říci, že většina dárců je opravdu velmi daleko od tohoto cíle a tady v tuto chvíli také si uvědomujeme, že máme problém v legislativě, to znamená, nemáme nemáme žádný právní základ, na základě něhož bychom mohli by přímo rozdělovat peníze mimo Evropskou unii. To znamená, že Eh, tady v tuto chvíli eh, vlastně eh, hovoříme o různých agenturách, k dík prostřednictvím níž můžeme tedy poskytovat tuto přímou pomoc a v tuto chvíli se snažíme ten řetězec jak si co nejvíce zkrátit. To znamená, spolupracujeme s místními organizacemi, s nimi se snažíme opravdu pracovat na zacílených projektech a poslední tematický eh, blok, který jsem chtěla zmínit, je rozhodně analýza potřeb, což je opravdu velmi složité, protože tady na technické úrovni byla opravdu provedena eh, velmi intenzivní práce, ale na té politické úrovni velmi eh, málo. To znamená, že v tuto chvíli jsme v situaci, kdy jakákoliv v podstatě nebo skoro každá nezisková organizace, včetně agentur, OSN a jiných, v podstatě si dělá svou vlastní analýzu potřeb a na základě této analýzy se potom žádá eh, pomoc od dárců a dárci jsou vlastně velmi složité situace, protože se musí na základě těchto odlišných analýz rozhodnout, kam tedy ty eh, peníze potečou. Bude to krize v Sýrii, bude to Turecko, bude to nějaká africká země. To znamená, že rozhodovat se na takovémto velmi jaksi rozmanitém základě různých eh, analýz je velmi těžké. To znamená, že tady v tomto tematickém bloku šlo v podstatě o to najít nějaký způsob prostřednictvím níž by bylo jednodušší stanovovat eh, priority a vy jste to zmiňovalo, Linda, Lindo, může to být opravdu tedy také eh, vzdělávání v určitých kontextech, anebo opravdu záchrana, přímá záchrana životu v jiných kontextech. A teď, když bych se chtěla dostat až eh, k závěru, tak možná bych řekla něco k některým z těch našich hodnocení. Minulý týden v New Yorku jsme si uvědomili, že je tady ta dynamika dynamika opravdu poměrně vysoká, to znamená tady prostě ten motor pro eh, změnu je, existuje a funguje. To znamená, že tady eh, v tuto chvíli jde o to, abychom také nezapomínali na ty důležité, na ta důležitá témata. Samozřejmě je třeba se podívat tady také na to, kolik to samozřejmě všechno eh, bude stát, protože u některých agentur mm, vlastně máme ten problém, že ve chvíli, kdy, kdy v podstatě říkáte, že byste chtěli přijít od jednoho druhu pomoci k jinému druhu pomoci, tak to musíte být schopni také nějakým způsobem odůvodnit, abyste uměli vysvětlit, proč tedy to bude lepší. To znamená, je to třeba všechno v podstatě nějakým způsobem vysvětlit, osvětlit. To znamená, osvěta je velmi důležitá i vlastně um, tváří v tvář eh, daňovému poplatníkovi. A to je přesně to, co také chceme eh, udělat. Další téma, která je pro komise velmi důležité, ve chvíli, kdy se podíváme například na flexibilitu velkých eh, agentur OSN, tak tady bychom chtěli opravdu, aby ta flexibilita fungovala na všech eh, úrovních. To znamená, že ve chvíli, kdy generální ředitelství ECHO bude prostě eh, směřovat nebo jak si ty peníze přerozdělat určitým způsobem, tak je dobré, aby to šlo v souladu s dalšími světovými agenturami, které se v tomto poli pohybují a pomáhají. Co se týče těch eh, ukazatelů, které používá komise při rozdělování humanitární pomoci a při měření efektivity této pomoci, tak samozřejmě eh, se snažíme také měřit, kolik těch peněz se opravdu dostane k těm lidem in situ. My jsme s tímto měřením a hodnocením začali v Turecku a zjistili jsme, že opravdu čím více peněz se dostane jaksi přímo k těm lidem na místě, tím efektivnější a úspěšnější ty jednotlivé projekty jsou. Eh, tady v tuto chvíli už eh, hovoříme o 85 eh, pěti, desíti, pěti, v podstatě poměr 85, 15, 90, 10 a tak dále. Takže vlastně velmi dobré. Co se týče toho jednání v minulém týdnu, tak vlastně tady se vlastně řídící výbor rozhodl podívat se na různá témata, jako například také eh, téma eminent person, jako paní například eh, paní Georgieva. Eh, to znamená, že tady v podstatě jde o to nějakým způsobem opravdu skoordinovat tu práci, podívat se, kde se co dělá, v jakých výborech, podvýborech a začít vyvíjet trošičku větší tlak také na politické úrovni, tak, abychom prostě využili to historické chvíle, aby v podstatě se opravdu ta situace zlepšila je jasné, že v určitém okamžiku prostě budeme muset zaznam, být schopni zaznamenat nějaké změny in situ i v souvislosti s velkou dohodou a Evropská komise samozřejmě se snaží reflektovat eh, také tyto aspekty i v rámci debat, které v tuto chvíli probíhají. To znamená, to jsou ty debaty o víceletém finančním rámci a eh, dalších eh, věcech. V každém případě doufáme, že se nám prostě podaří poučit se z velké dohody a ty pozitivní aspekty, o kterých jsem hovořila, nějakým způsobem přetavit také do další naší budoucí práce. Děkuji, děkuji Děkuje mnohokrát. A v tuto chvíli bude hovořit Magali Mudlo a bude hovořit teď ve jménu neziskových eh, organizací. Tak máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Uh, Řeknu vám něco o perspektivě naší organizace, organizace Voice. Než se přesuneme k té vlastní velké dohodě Great Bargain. My jsme něco málo o naší organizaci, sídlíme v Evropě, 86 nevládních organizací je našimi partnery a dostáváme ty finance, které předáváme přímo nevládním organizacím. Jak už kolegyně řekla, Grand Bargain je 51 závazků jdoucích deseti směry. Je to velice inovativní nový instrument. Přináší totiž k stolu nové organizace a jejich výsledkem bylo těch 51 závazků, které se týkají deseti hlavních témat. Z pohledu nevládních organizací bychom rádi viděli, aby dárci se zavázali k určitým eh, závazkům, jako třeba zjednodušený reporting a mnohé další, tak aby ty implementační agentury, agentury Evropské unie nebo nevládní organizace mohly být eh, ve své práci transparentnější, mohly zlepšit svou práci tak, aby kolektivně došlo k tomu, že bude k dispozici víc hotovostních prostředků na naše aktivity. Je, cílem je mít co nejlepší odezvu mezi příjemci těchto financí. Jaká je perspektiva nevládních organizací k této velké dohodě? Je to opravdu unikátní perspektiva a je to příležitost, jak reagovat na definované slabiny, dlouhodobě definované slabiny tohoto systému. Je to inovativní věc, ale zároveň jsou tady doporučení týkající se toho, že každý rok budou zprávy, budou i nezávislé zprávy, což bude velmi užitečné, aby závazky byly také splněny. Zároveň máme příležitost z posledních dvou let sledovat vývoj když se podívám na tu celou řadu iniciativ, tak někdy jich je opravdu příliš mnoho a nevládní organizace někdy mají omezené zdroje a jenom těžko se v tom množství orientují. Také jsme viděli, že mezi různými proudy práce je ten pokrok různý a někdy dokonce jdou proti sobě. někdy máme pocit, jako by to byl určitý uzavřený klub. Je velice důležité, aby komunita pochopila celý ten proces, pochopila, jak se na něm může podílet. To je důležité hlavně pro lokální aktéry, které, kteří někdy mají pocit, že jsou jakoby stranou té debaty a proto je tady ta velká dohoda, Grand Bargain, tak aby síť nevládních organizací mohla překlenout tuto propast. Z perspektivy organizace Voice my sledujeme vznik této velké dohody Grand Bargain od okamžiku, kdy začala vznikat. A jsme opravdu rádi, že tu zaznělo, že jsou v té zprávě o financování humanitárních aktivit důležitá doporučení a my bychom rádi, abychom z těch doporučení implementovali, co nejvíc bude možné. Jako síť se snažíme spolu se svými členy zvýšit jejich míru angažovanosti, diskutovat s nimi, umožnit jim podíl na těch politických debatách, aby se mohla překlenout ta propast. Snažíme se podporovat různé iniciativy, s nimiž nevládní organizace přišly tak, aby se zvýšila efektivita jejich práce. Stejně tak spolupracujeme s dalšími aktéry, jako je Hnutí Červeného kříže, nevládní organizace, jejich sítě nebo agentury Spojených národů. Snažíme se najít pozici nevládních organizací na mezinárodní úrovni. Co se týká té každoroční zprávy, tak eh, se snažíme spolupracovat i s další sítí nevládních organizací, která sídlí v Ženevě. Opínáme svou práci o velice dobře stabilizovanou task force, kde je celkem 47 partnerů nevládních organizací. Před šesti, tý, šesti měsíci jsme odstartovali projekt související e, s velkou dohodou, kde máme deset hlavních oblastí. Jde o to, abychom e, prospojovali ty finanční podmínky s aktivitami. Jde totiž o pokračování té předchozí práce. Jde o to, aby došlo ke zjednodušení. Zjednodušení je velice důležité. Je to žádoucí, tak to se potom eh, projevuje hlavně tím, že se harmonizují požadavky na zprávy. Jde o to, abychom měli větší, dávali větší podporu lokálním a národním místům a abychom měli i víceleté plánování. Také bychom chtěli podpořit angažma těch, kdo jsou v první linii. Chceme jim usnadnit přístup k informacím došlo k tomu, že už existuje webová stránka těch nevládních organizací, které se podílejí na této velké dohodě Grand Bargain. Dva roky naše perspektivy, co sdílíme, o čem se hovořilo v New Yorku, Nadále jsme optimističtí ve vztahu k této velké dohodě. Částečně sdílím názory, které tu zazněly. Opravdu to pomohlo k tomu, že se některé iniciativy pohnuly, některé tady již existovaly předtím, ale dostaly teď další impuls, hlavně co se týká hotových prostředků a možností podílet se na aktivitách. Vidíme také angažovanost nevládních organizací a mnoho nevládních organizací podepsalo tuto dohodu. Také vidíme hmatatelný pokrok v některých oblastech, někde došlo k vypracování jasných akčních plánů a ty různé závazky se potom projevily už konkrétními kroky. Z naší perspektivy teď tedy vstupujeme do té velké dohody a my bychom rádi, aby tento rok se stal o ním rokem implementace. Ono to nějakou dobu trvá změnit eh, proces, řídící procesy. Trvá, potřebuje to čas, energii a zdroje a je třeba investovat do toho procesu i zdroje. Je to docela nákladné, když potřebujete velkou míru transparentnosti, a musíte implementovat celý systém na nové standardy, tak eh, to vyžaduje jisté interní procesy a také zdroje. Určitě to trvá několik let. Rádi bychom, aby se to projevilo opravdu hmatatelně. Chceme usnadnit ty diskuse mezi všemi účastníky je velice důležité vidět, jak tato Grand Bargain, velká dohoda, opravdu vypadá. Je třeba pokračovat v práci, posílit implementaci velké dohody, propojit dárce, iniciativy, iniciativy jako bylo třeba Nexus a další iniciativy Evropské unie, jako byl třeba Vokal a další. Pro organizaci Voice vidíme jasné propojení, jak chceme, aby byla ta velká dohoda využívána v nejbližších měsících. Chceme zajistit, že bude reflektován ten závazek, který vede k posílení prostředků, jde o spolupráci mezi DG Echo a partnery. Je důležité posílit to propojení. Je to jedinečná šance, když dochází k této revizi v rámci ECHO, je pak e, možné implementovat ty závazky, jde o víceleté financování a my budeme nápomocní v této práci a vyhodnocení humanitární pomoci EU, která je tady také opatřena, o, která je také zahrnuta, pardon, zahrnuta. Také bychom chtěli poděkovat tomu finančnímu nařízení, nové soustavě finančních nařízení, která buď již byla přijata nebo budou přijata v nejbližší době. Jsou tady pr- prvky, které jsou vidět jak v té velké dohodě, tak v těch finančních nařízeních. Díky za to je tady možnost spolehnout se na audit a posouzení partnerů. To má velký potenciál zjednodušení různých administrativních procedur a my chceme vidět, aby to zjednodušení nadále zachovalo rozmanitost mezi partnery. My potřebujeme různé partnery, abychom mohli reagovat na různé potřeby v terénu a rádi bychom větší míru plánování. A co je Grand Bargain pro Evropský parlament, pro výbor DEVE z pohledu nevládních organizací? Role, kterou můžete sehrát v budoucích týdnech, je podle mě velice důležitá v tom, že bude třeba monitorovat dopad finančních nařízení pro nevládní organizace, hlavně co se týká toho zjednodušení. Budoucí víceletý finanční rámec bude klíčovou příležitostí, jak na to reagovat, že se rozšiřuje stále ta velká mezera ve financování humanitárních aktivit je velice důležité navýšit rozpočet pro humanitární pomoc. Zda výbor DV je velice aktivní ve vyjednávání rozpočtu, podporuje naší výzvu pro zvýšení rozpočtu na humanitární pomoc. To je zásadní, je třeba mít předvídatelný rozpočet. A nakonec Grand Bargain, velká dohoda, je jistým výsledkem oné agendy pro humanitu, Agenda for Humanity. Jde o efektivitu, která je velmi důležitá, ale nikdy to není v souvislosti s humanitární krizí ten hlavní bod. Je třeba pokračovat v diskusi o implementaci, o závazcích, je třeba diskutovat i o té zprávě o pokroku. Tak, děkuji vám, to je z mé strany vše. Um, thank, thank you very much. Extremely. Děkuji, děkuji. Hlavně ten váš poslední bod byl velmi důležitý i v souvislosti s tím časovým harmonogramem, protože doposavat jsme hovořili o procesech, o managementu, ale samozřejmě tady eh, ty nejkritičtější, nejtěžší, nejkrizovější věci se ty týkají právě opravdu eh, masového stěhování či útěku lidí z různých důvodů, z důvodu jaksi válečných krizí, humanitárních krizí a tak dále. Takže eh, to jsme toho jsme si samozřejmě vědomi eh, na včerejším summitu, který se týkal právě otázky migrace, Eh, vlastně tak nepřinesl v podstatě nic eh, nového. Například vidíme, co se děje v USA, že jsou děti oddělovány od svých eh, rodičů. Předtím jsme také hovořili ve Venezuele o Venezuele. To znamená, že já doufám, že si to všichni uvědomujeme a že budeme schopni řešit opravdu tyto věci, které jsou zcela zásadní. A teď má slovo Enrique, takže Enrique, prosím, děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji paní Trautmann. Děkuji tedy za všechny ty informace, které nám byly poskytnuty. Co se týče vlastně toho setkání, hodnotícího setkání Eh, té velké dohody Grand Bargain. Já nevím, eh, říkají tomu Grand Bargain asi proto, aby iniciály byly GB jako Great Britain, eh, Velká Británie. No tak to byla pouze snaha o vtip. V každém případě máme tady také síť Voice, která je, hraje celá klíčovou roli v souvislosti s humanitární pomocí a její hodnocení jaksi uplatňování této smlouvy, této velké dohody je velmi důležité. Mm, víme tedy, že se konal eh, summit eh, v Istanbulu, já jsem tam sám byl a pamatuju si, pamatuju si právě tu chvíli, kdy se prezentovala ta velká dohada Eh, kde se tady také vyčíslily ty státy, které se rozhodly zavázat se, které ke splnění závazku nad rámec tedy toho, co bylo předtím eh, dohodnuto. Pamatuju si na všechny ty státy, které, tady byly, které tam byly. A já pokud si dobře vzpomínám, tak se hovořilo o dvou hlavních cílech. Za prvé, šlo o to, eh, dosáhnout v podstatě efektivní a uplatnitelné dohody protože samozřejmě eh, dojít k dohodě eh, mezi 160 eh, státy je samozřejmě složitější, než dojít k dohodě mezi 22 státy. A druhý cíl, druhým cílem bylo najít nové dárce, nové dárce, hlavně tedy mm, nové dárce z oblasti Perského zálivu a také nové dárce, kteří se v podstatě rozhodli stát se také přispěvateli a hovořilo se také o tom eh, ve rámci opravdu eh, mnohých velkých krizových eh, situací a krizí, které byly v podstatě největší krize od druhé světové války. To znamená, že šlo v podstatě o to podnítit některé státy k tomu, aby se zavázaly k další pomoci. A dva roky poté, a teď ne kvůli velké dohodě, ale vlastně kvůli té současné globální situaci, si uvědomuji, že ta humanitární potřeba nebo ta pod, nutnost humanitární potřeby je ještě větší. Nicméně, co se týče finančních prostředků, které jsou v tuto chvíli poskytovány, tak eh, jsou v podstatě ve eh, stejné výši jako předtím. A v tuto chvíli tady máme státy, jako například Spojené státy americké, které se rozhodly ještě snížit obecně v podstatě svou eh, pomoc právě v oblasti humanitární pomoci. A poté samozřejmě jsme také Eh, svědky situací, o kterých samozřejmě budeme hovořit. To znamená, mám tady teďka na mysli africký roh, pásmo Gaza, kde v podstatě neexistují v tuto chvíli dostatečné prostředky, které mají zajistit důstojný eh, život nebo aspoň přežití stovkám tisícům lidí. Já si myslím, že v tuto chvíli můžeme říci, že je dobrou zprávou to, že vlastně neziskové organizace nám v tuto chvíli říkají, že mají pocit, že se ta situace tady v posledních eh, letech eh, částečně zlepšila a je dobré, že komise tedy i na základě toho hodnocení z New Yorku Eh, říká, že v podstatě tady, tady těch pozitivních aspektů je mnoho, nicméně ale je třeba se podívat na ty mezery, které v tuto chvíli stále ještě existují v oblasti humanitární pomoci a také stejně, jak říkala také paní předsedkyně, musíme samozřejmě přejít od, té institucionál, od toho institucionálního uspokojení k opravdové pomoci institu v krizových eh, oblastech. A ještě pár eh, připomínek. Jedna z těch připomínek se týká A poté v podstatě mám připravenou takovou přátelskou lest eh, pro paní Trautmann, ale jak říkám přátelskou. Výbor pro eh, rozvojovou pomoc bude mít vyšší kapacitu pro uplatnění nebo pro o, e, lepší jaksi reflexy velké dohody ve následujícím nebo v dalším finančním rámci, protože tady budeme hovořit o nástroji, který v podstatě bude sám za sebe a nebude v podstatě bojovat s dalšími programy či institucemi. Takže to rozhodně bude samozřejmě ještě komplikovanější i v oblasti rozvojové eh, pomoci. Proto také vlastně eh, Evropská komise hovoří o důležitosti dobré koordinace a dobrého nasměřování prostředků do konkrétních oblastí. Takže i z toho důvodu si myslím, že náš výbor by měl velkou radost z toho, kdyby Evropská komise stejně jako neziskové organizace ve chvíli, kdy bude, začneme vyjednávat, že nám pomohou v podstatě identifikovat ty programy, ty cíle, ty výzvy, za které chceme tedy bojovat a které chceme chránit ještě intenzivnějším způsobem. Eh, některé vlády některých členských států, pokud jsem tedy dobře informován, eh, Dánsko, ehm, mm, Slovensko a jiné, které vlastně od svých agentur, které podporují, vyžadují v podstatě informace týkající se správné lokalizace. To znamená, že tady v tuto chvíli existuje ta tendence v podstatě udělat všechno pro to, aby ty prostředky byly přerozdělovány na místní úrovni. A pokud jsem tomu tady dobře porozuměl z toho, co říkala paní Trautmann, tak eh, tady v podstatě jde o to rozvednout. v podstatě ty kapacity ještě na té nejnižší úrovni, na té nejmístnější úrovni, tak, aby opravdu tedy ty prostředky byly přerozdělovány právě na této nejnižší úrovni. Mám takový dojem, že v tuto chvíli nás eh, čeká ještě eh, důležitost nebo potřeba lepší analýzy potřeb, protože máme tady krizové situace, na něž v podstatě reagujeme reaktivním způsobem. To znamená, ve chvíli, kdy dojde k výbuchu nebo k vznětu těch eh, humanitárních krizí. V mnoha případech je samozřejmě těžké něco takového předvídat, například ve chvíli, kdy hovoříme o přírodních katastrofách, nebo velmi často je těžké předvídat v podstatě, jakým způsobem se bude ubírat nebo rozvíjet eh, politická situace. Nicméně právě v tuto chvíli, ve chvíli, kdy hovoříme o hodnocení sedmi let, tak si myslím, že je to ta správná chvíle na to, abychom tady vytvořili opravdu dobrou diagnózu a abychom také byli schopni řádně vyhodnotit ty nejdůležitější potřeby. Ne pouze jako aktéři velké dohody, ale jako Evropská unie jako taková. Takže otázka, kterou jsem chtěl položit, je následující. Evropská unie stejně jako další velcí aktéři, eh, v podstatě definovala konkrétní cíle na určitou časovou dobu. A my jsme vlastně si od komise vyžádali hodnocení. Nešlo nám v podstatě pouze o to vědět, jakým způsobem funguje velká dohoda a zúčastnění aktéři této dohody, ale chtěli jsme vědět, do jaké míry dochází k uplatňování tedy těch eh, cílů. To znamená, že jak eh, v, v Istanbulu, tak v New Yorku jsme hovořili v podstatě, jakým způsobem tedy dochází k uplatňování této dohody. A já teď v tuto chvíli eh, to už nechci víc rozebírat, ale co se týče, jak se ještě té přílohy, tak jistě víte, že to je jedna z posedlostí výboru pro rozvoj a také i v souvislosti s tou současnou situací, protože víme, že ty současné krize jsou opravdu eh, spíše dlouhodobého charakteru. To znamená, je třeba na ně reagovat strukturovaným způsobem. To znamená strukturovaným způsobem, a je třeba samozřejmě reagovat také na ty potřeby prvního stupně. Myslím si, že ta hodnocení jsou samozřejmě v pořádku a myslím si, že hlavně externí hodnocení jsou velmi důležitá, protože v podstatě nám pomáhají v podstatě udržet i jaksi tu sílu eh, té pomoci protože samozřejmě potřebujeme vědět, zdali tedy ty věci jsou plněny či ne. Nicméně, co se týče té lstin či pasti, tak já bych vás, paní Trautmann, eh, poprosil, abyste vyzvala komisi, aby reagovala na to, co říkal Voice vlastně v té poslední části projevu. Thank you. I have Maria Hojbuk has asked for the floor. Maria. Maria Hojbuk. Uh, Děkuji. Vezměte si prosím sluchátka. Děkuji. Enrique právě hovořil o dobře eh, diagnoze potřeb. Já si myslím, že bychom si měli udělat také dobrou diagnózu toho, odkud ty peníze vlastně pochází. Stále častěji pozorujeme, že mnoho peněz v případě krize je přislíbeno, a nakonec ty peníze nejsou k dispozici. Byla tam na ně dál nějaká nálepka, nebo ty tež peníze byly slíbeny dvakrát až třikrát, takže pak nejsou vůbec k dispozici. Proto si myslím, že my jako parlament bychom měli požadovat, aby existovalo něco jako etický kodex, kodex schování pro naše členské státy, ale také pro Unii jako celek, abychom zveřejňovali v případě krize, pokud přislíbíme peníze, odkud ty peníze poplynou, za to budou skutečně peníze, které již byly něco určeny a pak se prostě použijí k němu prostředku a nalepí se na ně nějaká jiná nálepka. Aby bylo tedy jasné, co jsou vlastně čerstvé peníze, které jsme položili na stůl, s čím mohou eh, naši aktéři skutečně počítat. To by podle mne i ulehčilo práci vám a humanitárním organizacím, kdybychom do tohoto, do této záležitosti vznesli světlo. Měli bychom tedy mít nějaký dobrý kodex chování, abychom eh, vnesli do celé věci více transparentnosti. Nevidím, že by se ještě někdo hlásil. Jak Enrique řekla, o těch víceletých dimenzích hovoříme už dlouho. Když jdeme přímo do terénu, tak vidíme reálný život když vidíme, jak to s tím financováním je, když je to každoroční, tak pak eh, je třeba mít takový řetězový plán pro několik let za sebou. A pak samozřejmě od, otázka mít víc peněz nebo peníze, ale za to rychle. Zdá se, že lidé z těchto eh, organizací také stráví spoustu času papírováním, aby ty finance získaly. Ono jde o to zhodnocení té situace, jde o to, aby to bylo všechno daleko efektivnější. Někdy se zdá, jako by se nám to nedařilo, ale nevím, kde to drhne. Další věc, Středoafrická republika, to je ta otázka lokalizace nevládní organizace lokální nemohou podepsat smlouvu přímo s komisí. Takže já si kladu otázku, proč prostě ta pravidla nezměníme, pokud nedovolují, když se vydávají peníze mimo EU, tak proč by se to nedalo udělat docela rychle? jde o to, aby se ty, už léta žádáme, aby se ty instrumenty nějakým způsobem aktualizovaly, revidovaly a stále k tomu nedochází. 1996, dívám se na své kolegy, jestli to je opravdu pravda, že jsou ty dokumenty nebo ty nástroje z tak staré roky, doby. Viděli jsme ve Středoafrické republice místní ženu, která měla skvělý projekt na něco, co bylo opravdu potřeba, ale mělo se to uskutečnit přes jednu západní neza, nevládní organizaci a to v podstatě bylo takové jako, jako že my to umíme, tak ji budeme hlídat, nebo oni nevědí, jak to tady dělat, musíme je tedy vodit za ručičku. Já jsem hovořila před několika týdny i s výborem pro kontrolu rozpočtu. pokud vydáváte peníze v těchto velice složitých podmínkách, tak i když děláte, co můžete, tak se to prostě někdy nepodaří ideálně. Vždycky, když se něco pokazí, tak média se na to vrhnou. To znamená, Snažíme se vyhnout jakýmkoliv rizikům při vydávání těch peněz. Ono je krásné mít nějaké titulky, když se napíše plítvá se penězi nebo něco takového, ale ono to bývá daleko, daleko složitější. Proč se věci dějí? Samozřejmě, když dojde k nějaké spronevěře, tak to je něco jiného. Ale víme z vlastní zkušenosti přímo v terénu, že ty situace jsou někdy nadmíru složité ti lidé opravdu pracují ve velmi komplikovaných situacích. A vždycky je v takovém prostředí nutné akceptovat jistou míru rizika. My to sice víme, ale žádný nástroj na to nemáme. Takže ty nástroje byly pravděpodobně navržené pro jiné časy. Je opravdu dobře, aby se ty peníze dostaly přímo do terénu. Dáváme peníze ale je důležité vědět, co prosákne až na dno, ale ono nepomůže mít ty několika násobné, několika patrové eh, smlouvy. Některé nevládní organizace pak vykazují, kolik prostředků se opravdu dostalo, tak říkajíc, až dolů, až na zem. Ono je důležité, když to všechno víme, tak proč to prostě nezměníme, proč neřekneme, ta stará pravidla EU se musí změnit. Ještě někdo se k tomu chce, prosím, vyjádřit? Není tomu tak, tak dám slovo zpět. Enrique, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji všem, kdo se vyslovili. Mohli bychom tady být velice dlouho, ale pokusím se být stručná. Možná začnu ze zadu s tím, co říkala Linda. Já si myslím, že ty nástroje fungují docela dobře. Nemusíme měnit ty nástroje, ale asi bychom měli být trochu inovativnější, co se týká oné lokalizace. A problém je, my máme všechny ty auditní orgány a grémia, všechny ty trendy, které vedou ke zbavování se rizik, odbourávání rizik. Jde o to, že to riziko se v podstatě furt předává, donor to předá agentuře, agentura předá to riziko těm místním nevládkám. Je tady ten velký problém s tou mírou nejistoty. Určitě bychom měli být daleko přímější, financovat opravdu ty malé nevládky, které pracují v konkrétním kontextu a neznají ten kontext onoho ustanovení finančních služeb komise nebo velcí dárci dávají velké sumy peněz, pak ale dojde k tomu, že ty malé, malé nevládky mohou zkrachovat, nemají žádnou velkou bankovní, bankovní garanci. Hledáme nějaké zastřešující organizace. Jde o to, aby ty ne, místní nevládní organizace měly to financování daleko přímější, aby bychom neměli ale na druhou stranu spoustu malých partnerů. To je jedno z těch velkých témat, na kterém se bude pracovat v rámci toho partnerství, rámcového partnerství. Budeme se snažit to integrovat do toho kontextu. Totež se týká té letosti. Naše procedury jsou už poněkud těžkopádné co se týká zastropování těch smluv, nakládání s penězi. To je pak propojeno s tím faktem, že toho prostě není dost. Zaznělo to tady dostatečně jasně. Nikdy není peněz dost, i když se ta úroveň v posledních eh, letech eh, zvedlo, ale okamžitě to pohltily ty mimořádné krize. To znamená, že eh, je tady ta otázka, kolik peněz můžeme alokovat od počátku, pak je třeba požádat o dodatečné financování. Je třeba určitě se pokusit o to najít nějakou cestu, jak by to bylo přímější, aby naši partneři nemuseli neustále opakovat některé stejné kroky. Na co se ptal kolega Gerusalom, my se snažíme ty peníze na humanitární nástroje se ale zvyšovat, ale samozřejmě musíme mít, myslet na ten rozvoj. Není to vždycky jenom dobrá zpráva, když je víc na humanitární pomoc, nemusí být nutně víc na ten vývoj a rozvoj. Takže část toho návrhu je pro ten jednotný nástroj, že budou prostředky na různé aspekty míru připravenosti a tak dále. Uvidíme, jak to bude, ale bylo by to v pořádku, kdyby parlament některé z těch nápadů podpořil a také jim zajistil financování, dostatečné financování, tak aby bylo možností tím opravdu dosáhnout nějakých změn. Otázka o ne reaktivity, včasné varování, včasná akce, to je opravdu na místě. Jeden z aspektů, kterému se teď věnujeme stále víc, je otázka, jak se dynamika konfliktu zrcadlí v reakci humanitární pomoci. Pokud můžeme nějakým způsobem přispět pozitivnímu vlivu na ten konflikt nebo přijít s nějakým včasným varováním, když se začíná vyvíjet nějaká dynamika konfliktu, tak pak možná budeme schopni na ně lépe reagovat tak, aby to bylo předvídatelné. Třeba v Myanmaru se to dalo předvídat. Už léta se k tomu schylovalo. A ten problém je tady už dlouho. Vidíme, že se to blíží, ale nedostatečně reagujeme. Možná poslední věc. Otázka paní Hojbuch. Teď budu hovořit německy, jenom vás varuji. Děkuji, děkuji za, za otázku. Ano, e, Evropská komise samozřejmě mm, může tedy pouze přislíbit to, co může skutečně vydat. A to je vlastně také součástí té problematiky toho, že naše odpověď je někde více roztříštěná. My můžeme nabízet pouze to, co skutečně máme k dispozici. A pokud dostaneme datačné prostředky, tak začínáme opět znova. Ale myslím si, že by to byla skutečně zajímavá myšlenka, neboť jsme během minulých let viděli, že právě mnoho z, mnozí z nových dárců, kteří přislíbili velké částky, ve které jsme doufali, je pak nedodali, nebo je dodali mnohem později, nebo již velice eh, jak si, si předem určovali, že to bude Eh, poskytnout určitým partnerům, pouze nebo určitým dílům, co částím té krize. Takže to není dobrá situace. Také závisí na tom, že nevždy eh, ty oddělení pro rozvoj jsou schopni veškeré ty peníze utratit. Tady docházelo k situacím, že byly nabízeny prostředky, které pak nebyly utraceny v rámci rozvojové pomoci. A tyto prostředky bychom mohli právě přesunout směrem k humanitární pomoci, což by nám poskytlo více flexibility. Děkuji. Děkuji paní Morlan. Thank you and... Děkuji. Děkuji také za všechny položené otázky a za všechny připomínky. Já jsem si tady v tuto chvíli nezapsala žádnou přímou otázku na mě, nicméně bych se rád vyjádřila k několika věcem, co se týče lokalizace a revizi těch eh, nástrojů, které v tuto chvíli máme. Tak já si myslím, že tady to hodnocení je zcela jasné. Ten nástroj je vhodný a zcela souhlasím s Enrikem. Potřebujeme najít inovativní způsob, jakým tady to Eh, implementovat v praxi, jak uplatnit velkou dohodu, ale to, o co žádáme, je v každém případě zjednodušení, protože bez zjednodušení si myslím, že ani není eh, nutné tady v tuto chvíli jak si lokalizovat, protože já si myslím, že tady je spousta humanitárních organizací, které by byly schopné v podstatě to všechno zvládnout, takže prosím, zjednodušme, zjednodušme to. Také je extrémně důležité si uvědomit, že velká dohoda neznamená v podstatě pouze přemístění eh, těch prostředků. Jde v podstatě o posílení kapacit a také naslouchání v podstatě těm místním, lokálním organizacím, takže je velmi důležité, aby tedy OSN dál pokračoval v tom nastoleném směru protože tady máme ten rozhodovací eh, proces OSN, to znamená ve chvíli, kdy se tady eh, navrhne, vytvoří ten eh, program, poté jednotlivé organizace státy přispívají, tak by měl být tady také slyšen hlas těch, kterým se pomáhá a také těch, který, jak, kteří se účastní toho programu a a myslím si, že o to v tuto chvíli velmi často jde. Ve chvíli, kdy jde o posilování kapacit, tak tady rozhodně ty rozvojové organizace a komunita pro mm, rozvojovou pomoc je tady velmi důležitá. Samozřejmě můžeme říci, že v podstatě reakce této komunity je také určitým způsobem doplníkem eh, k tomu, co eh, dělá OSN. Vždycky je to v podstatě humanitární reakce jako taková ale v tom rozvojovém fondu máme v podstatě určité peníze na posílení kapacit i pro připravenost a tak dále. Takže bylo by to dobré všechno propojit, všechny tyto agendy. Já si myslím, že to jsou tedy věci, na které třeba se rozhodně do budoucnosti zaměřit. Dále, co se říkalo o těch různých vrstvách tak já s tím mu, mohu samozřejmě pouze souhlasit, ale podívej se na to, proč vůbec tyto různé vrstvy existují. Protože někteří z těch eh, aktérů v té struktuře jsou opravdu extrémně užiteční a opravdu přidávají celému procesu eh, přidanou hodnotu. Já teď eh, myslím na různé eh, bývalé aktéry. Máme tady samozřejmě také tu chartu pro změnu, což je pro lokalizace velmi důležitou, důležité, ale Samozřejmě máme tady různé charitativní organizace, neziskové organizace, které opravdu jsou schopné vytvářet a posilovat, vytvářet kapacity mezi různými partnery. To znamená, že tady ti, tyto aktéři jsou velmi důležitý právě pro monitoring, pro eh, zodpovědnost. To znamená, že tady eh, eh, možná v jedné smlouvě můžeme hovořit o možnosti jedné vrstvy, vrstvě, ale v jiném kontextu budeme potřebovat těch vrstev trošičku více. Takže to je to, o co jsem chtěla ještě říct. Já samozřejmě se těším na další vývoj. Děkuji. Děkuji mnohokrát, takže tyto věci rozhodně budou v podstatě součástí toho nového rámce, když jsem vám naslouchala, protože vy dvě jste, obě dvě jste hovořili o různých oblastech veřejné politiky, to znamená, jak dát místním lidem hlas, jak v podstatě to udělat tak, aby v podstatě došlo k opravdové přeměně, opravdové změně v jejich životech. To znamená, Eh, opravdu eh, zamyslet se nad tím, jak, jak si obecně tyto věci zlepšit, protože eh, samozřejmě těch různých modelů a vzorců máme spoustu. Například Charitas, v podstatě využít Charitas jako prostředníka, to znamená nasměrovat na ně velký tok peněz a oni poté budou přerozdělovat in situ. Já nevím, možná, že takové to způsoby přerozdělování peněz už existují, já nevím, já se na to dívám pouze z mé e, perspektivy. A já v podstatě tady vedu tento výbor už čtyři roky a vlastně slyším, že všichni přicházejí s tím stejným, s, tím, s těmi stejnými problémy, s těmi stejnými výzvami. A, a v podstatě i s tou poznámkou v podstatě, že eh, dárci nevždycky jak si řádně reagují nebo si to nedovedou představit. Protože nevždycky hovoříme eh, jak si o nějakých velkých nebo extrémně velkých eh, sumách. Někdy to jsou opravdu malé sumy od jednotlivých dárců ale možná, že k tomu můžete ještě něco říct, nebo jaký je ten v podstatě ten časový harmonogram, se kterým eh, počítají jednotliví aktéři, protože tady samozřejmě jde o různé politiky. Děkuji. Obyčejně jde tedy o debatu mezi komisí a těmi partneři, partnery, kteří jsou zodpovědní za implementaci. Samozřejmě jde o to, aby ta pomoc byla co nejlepší, nejefektivnější, měla co nejsignifikantnější dopady. A co se týče toho časového harmonogramu, no tak ten musí být u konce v eh, roce, nebo ke konci roku 2019. To je ten jaksi předem nastavený kalendář, pokud tedy i Evropský parlament se bude chtít dál držet v podstatě toho nastaveného formátu, takže my rozhodně poté můžeme se ještě vrátit a můžeme se bavit na ty stejná témata. Děkuji, děkuji. Myslím si, že ten náš výchozí bod je správný. A já v tuto chvíli bych ráda poděkovala našim hostům za to, že za námi přišli, že k nám promluvili a já vám děkuji za pozornost. Okay, we have votes coming up, so we're going to move swiftly on to item 8. Tak a teď budeme hlasovat, takže máme tady osmičku a máme tady samozřejmě závazný instrument, nástroj a já jsem v podstatě tady s pravodajkou. Eh, máme tady eh, otázku k ústnímu zodpovězení. To znamená, že jde o příspěvek EU k závaznému nástroji OSN pro nadnárodní společnosti. Takže hovoříme o nástroji OSN pro nadnárodní společnosti. V roce 2014 výbor pro lidská práva OSN se rozhodl, že vytvoří mezivládní pracovní skupinu IGWG a šlo v podstatě o to vytvořit eh, nadnárodní nástroj, který bude dělat vše pro uplatňování mezinárodního práva. Eh, veřejného. IGVG se vlastně setkal třikrát, další setkání se odehraje v říjnu tohoto roku. Eh, náš parlament v podstatě monitoruje a sleduje práci tohoto výboru. Mnoho věcí se odehrává také online a my bychom rádi debatovali a rozprávili k eh, této otázce ještě před setkáním v říjnu. Eh, pokud tady jsem tomu porozuměla dobře, tak Evropská unie tady v tuto chvíli nevydala žádný formální oficiální postoj k tomuto tématu, proto se také musíme setkat, ale tady jde v podstatě o schválení té otázky k jako ústnímu zodpovězení, stejně jako o eh, odsouhlasení toho usnesení na červenec, ale jde v podstatě o to v tuto chvíli dát lidem možnost v podstatě nějakým způsobem vyjádřit se eh, k, tom, k těmto pozměňovacím návrhům. Je, je jich velmi mnoho, 186 pozměňovacích návrhů. Ještě tady máme také eh, pozměňovací návrhy z podvýboru pro lidská práva, takže tady toho je opravdu poměrně mnoho. Takže Eh, co se týče té eh, otázky k ústnímu zodpovězení. Máme tady ale spoustu lidí, kteří se vlastně chtěli vyjádřit. Takže Bogdane, prosím, máte slovo. Thank you, Chair. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Co se týče té otázce k ústnímu zodpovězení a nadnárodní spolupráci a nástroje. Já jako stínový eh, zpravodaj za naší skupinu podporuji samozřejmě tuto iniciativu. Myslím si, že je velmi důležité ty otázky komisi klást a velmi důležité je samozřejmě také na ně dostávat odpověď. Eh, to znamená, musíme samozřejmě začít pracovat, aniž bychom pouze čekali na odpověď. Ale já doufám, že ta eh, vyjednávání s dalšími skupinami povedou k nějakému společnému postoji Eh, máme tady některé věci, které jsou velmi důležité a myslím si, že více to spadá do rozsahu působnosti výboru INTA, ale co se týče toho eh, nástroje samotného, tak je třeba si uvědomit, že opravdu dost eh, států se přiznalo k tomu závazku. Několik velkých států se nebude do budoucna účastnit eh, práce následující pracovní eh, skupiny. Ve chvíli, kdy teda se také bude hovořit o globálních záviscích pro podniky z EU. A eh, v této souvislosti je velmi důležité, abychom zajistili, že všechny druhy podnikání tady v podstatě nezávisle na své právní formě byly součástí, byly zahrnuty. Eh, mám tady spoustu dalších lidí, kteří se chtěli vyjádřit. Takže Judith, Judith, chceš, chceš tomu něco říci? Velmi krátce, paní předsedkyně, já jsem velmi ráda, že tady hovoříme o této otázce k ústnímu zodpovězení a doufám, že také budeme eh, zcela jasně hlasovat o tom usnesení, to znamená, že eh, opravdu dotlačíme komisi a radu k tomu, aby v podstatě měli pozitivní postoj k tomuto nadnárodnímu závaznému nástroji. Protože my eh, na výboru pro lidská práva v Ženevě jsme eh, se k tomu zcela jasně vyjádřili. Ekvádor to tehdy vedl eh, celou tu rozpravu a Eh, Evropská unie tehdy rozhodně nebyla příliš eh, pozitivní. Eh, šlo jí hlavně tedy o zablokování, zastavení celého toho procesu, ale máme tady několik členských států, které vyjádřily již podporu a myslím si, že by bylo velmi dobré, kdyby Evropský parlament vyzval komisi a radu k tomu, aby začala zajímat také pozitivní postoj k tomuto tématu. A mezi tím musíme udělat všechno pro to, aby obchodní eh, smlouvy, které budou také obsahovat doložky týkající se řešení konfliktů a které také budou dávat eh, občanům třetí zemí šanci na to bránit se před eh, soudem ve chvíli, kdyby mělo docházet k porušování jejich práv. Je škoda, škoda, že naši kolegové z výboru INTA jsou takový zdrženlivější, ale já si myslím, že my bychom se tady toho měli držet a udělejme to ještě před říjnovou plenárkou. Muchas gracias. Děkuji, děkuji Lindo, děkuji také za skvělou práci. My si myslíme, že ty kompromisní návrhy jsou opravdu velmi dobré a tvoří velmi dobrý základ. A myslím si, že tady v tuto chvíli jsme také v situaci, kdy budeme schopni, nebo kdybychom měli být schopni opravdu hovořit tady o stanovisku Evropského parlamentu. A naší povinností je také v tuto chvíli reprezentovat ty hlasy, které nás sem zvolili. To znamená také hlasovat ve smyslu eh, závěrů Výboru pro lidská práva OSN. A teď velmi stručně, velmi stručně eh, k těm některým věcem, které eh, zde z těchto pozměňovacích návrhů vyplývají. A nikdy se neunavím, když budu říkat, že tento nástroj je zcela kompatibilní se hlavními vektory Eh, OSN a je také zcela v souladu s mnohými nástroji členských států, které byly dost odvážné, že už v této oblasti učinili zásadní eh, kroky. Takže máme tady několik pozměňovacích návrhů některých eh, kolegů, u nich mám takový pocit, že jak, jako kdyby se v podstatě stydili za to, aby se to ubíralo tímto směrem, hlavně co se týče tedy lidských práv. Máme tady skupinu dokonce, která chce v podstatě Eh, vy, eh, eh, odstranit všechny ty odkazy na to, že lidská práva by měla hrát prioritu. Už mnohokrát jsme na půdě tohoto parlamentu v souvislosti s mnohými usneseními říkali, že my prostě podporujeme tento proces a my prosíme Evropskou unii stejně jako SVČ, aby jednala proaktivně a ne destruktivně a proto si myslím, že už bychom konečně měli dozrát, měli bychom jednat vyzrále, měli bychom si uvědomit, že tady v tuto chvíli stojíme před velkým eh, problémem, že těch eh, mezer, eh, které v tuto chvíli existují v tom právním systému, je velmi mnoho a je třeba dát samozřejmě prioritu ochraně lidských práv. Myslím si, že v rámci EU nebo tu, na globální úrovni můžeme říci, že jsme asi tím nejlepším aktorem, který v tuto chvíli může přispět ještě k návrhu nebo ke změně návrhu o tohoto nástroje, protože to je přece také důvod, proč vůbec naše instituce mimo jiné existuje, protože potřebujeme tady také zákonný, jednotný právní rámec, který vyřeší ty základní eh, vektorové problémy. Takže já v každém případě jsem ráda, že tady v tuto chvíli už nástroj máme. Doufám, že ten konsenzus bude co nejširší a e, konsenzus, který bude upřednostňovat a dávat prioritu ochraně lidským zpráv. Thank you, chair. Děkuji, kromě Hautala. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla ocenit proces parlamentu mezi těmi třemi výbory, kdy společně diskutujeme výbory DROA, DV a INTA. Vyslyšeli jsme i názor komise a externí služby nebo Centra pro vnější činnost EU, je důležité pochopit, proč ta služba vnější akce a komise jsou poněkud zdráhavé vůči té iniciativě, protože se to týkalo transnacionálních eh, společností a když se podíváme na globální změny, tak bychom v podstatě neměli vylučovat domácí firmy, protože vnáší transparentnost do celého toho řetězce. Pak implementace těch principů OSN rozhodně nejsou v rozporu s tímto procesem, s těmi takzvanými závaznými nástroje, protože to se týká i těch interunijních nástrojů a due diligence, tedy řádného prověření. Také si myslím, že někteří z nás by tomu lépe rozuměli, protože EU zatím ne- nedala mandát k tomu jednání. Zatím nemůže být konstruktivní nebo nekonstruktivní, když nemáme mandát. My doufáme, že mandát teď už je tak říkajíc na cestě a poprosíme kolegy z INTA, já mezi ně také patřím, že pomalu dochází k určitému uh, ohřívání ve výboru INTA ve vztahu k tomuto tématu. Děkuji. Děkuji. Co se týká mandátu, máme tady EAS. Ti to mají ve své kompetenci. Je tady Mark Giacomini z EAS a poprosím ho, aby nám řekl, jak je to s mandátem, co se děje uvnitř EU a mezi členskými státy. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdřív bych eh, začal, že EU intenzivně spolupracuje s partnery na implementaci onoho závazného nástroje OSN. Máme autoritativní rámec a staráme se o to, abychom byli v souladu se závaznými nástroji. EU podporuje vyplnění propasti mezi jednotlivými fóry OSN jsme potěšení, že pracovní skupina eh, pracuje velice aktivně a konstruktivně, dosáhla velkého pokroku. Byla tady třeba ta konzultační skupina, pracovní skupiny OSN se všemi účastníky. Došlo k identifikaci osvědčených postupů a v roce 2016 bylo fórum o lidských a obchodních právech, kde byly ty výsledky prezentovány na 38. zasedání OHDHR také poskytuje užitečná doporučení pro pragmatický a hmatatelný pokrok a komise přinese, přiveze zprávu na budoucím zasedání Rady pro lidská práva, tak aby to všichni uživatelé mohli využít. Proto podporujeme to, co Argentína, Ghana, Norsko, Ruská federace navrhly, tak, aby bylo možno zlepšit ty předpisy. Jde také o to, aby ta iniciativa byla podpořena, protože to má velký, pokro, velký význam pro pokrok v tomto směru. Co se týká těch závazných nástrojů, EU již vnitřně reflektuje tyto nástroje a jako takové EU rozhodně není proti diskusi o potenciálně závazných nástrojích a diskutovali jsme o tom naposled na, mezinár- na mezivládní pracovní skupině. Byli jsme velice aktivní delegací proto nesouhlasíme s tím, že se říká, že EU se nepodílí dostatečně aktivně. Samozřejmě nesouhlasíme ani s tím, že bychom byli destruktivní. Poslední příklad byla neformální konzultace eh, v červnu 2018. Bylo potvrzeno, že dochází k různým rozdílům názorů mezi členy OSN. My si tedy myslíme, že je třeba vyřešit tento proces. Proto navrhujeme svolat jednotlivé konzultace, tak aby se specifikovaly procedurální otázky. Ten proces musí být předvídatelný, transparentní a nestraný. To je možno učinit prostřednictvím rezoluce, která se bude týkat mezivládní pracovní skupiny a pracovních postupů v Radě pro lidská práva, tak aby došlo k pokračování toho procesu v novém formátu. Také si přejeme jasnou cestovní mapu a harmonogram. Je třeba zveřejňovat dokumenty v dostatečném předstihu před zasedáními. Bývalý velvyslanec Long, stínový zpravodaj, navrhuje, aby se návrh rozeslal čtyři měsíce před zasedáním 15. června, pokud 15. října má být ono zasedání, jak se to v tuto chvíli předpokládá, ale ten návrh jsme zatím nedostali. Občanská společnost je znepokojena tím, že Ekvádor má spoždění. Pozice EU. Jsme si vědomi různých názorů mezi akademickou sférou, obchodní sférou, občanskou společností a dalšími účastníky. To je důležité, protože to ukazuje, jak složitá ta věc je. Jak jsme konstatovali, potřebujeme analýzu, jaký další právní vývoj by nejlíp přispíval k tomu, abychom reagovali na reálné potřeby. pustili jsme se do hluboké diskuse s komisí a členskými státy a chceme aktivně spolupracovat na tomto dokumentu. Činíme tak již několik let. Stejně tak chceme spolupracovat s členskými státy. Pouze 14 z nich má národní akční plán, který by se týkal účastníků z řad podnikatelů a aktivistů lidských práv. Vypracovali jsme růz, obsáhlou legislativu na úrovni EU i členských států, tak aby UNGP mohly být implementovány. 11. června jsme organizovali konzultaci s nevládními organizacemi, individuálními firmami, odboráři a národními organizacemi lidských práv, tak, abychom měli nějaký feedback. Teď pracujeme na tom, abychom vypracovali společný postoj takže EU je zavázána, se zavázala k dalšímu pokračování diskuze. Doufáme, že se podaří najít udržitelné a trvalé řešení těch nedostatků. Co se týká té otázky možného mandátu, my bychom nejdřív museli mít návrh smlouvy, tak abychom mohli přijít s nějakým stanoviskem v tomto ohledu. Děkuji. Děkuji zjevně máme i jisté domácí úkoly. My na úrovni členských států IS může být v čele, pokud eh, má dostatečnou podporu členských států. Takže myslím, že tady asi skončíme a pak se k tomu vrátíme v červenci, až budeme hlasovat o té otázce k ústnímu zodpovězení. Děkuji. Teď bod číslo 9, budeme hlasovat, kolegové. První hlasování je dost jednoduché. Budeme hlasovat o té otázce ústnímu zodpovězení týkající se tohoto nástroje OSN, o kterém jsme právě diskutovali. Zahajuji hlasování. Where's the screen? Uh, I said, Yeah. Has everyone voted? Všichni jste hlasovali, tedy končím hlasování. Otázka byla tedy schválena. Děkuji vám, kolegové. Teď budeme pokračovat dál. Bohužel vypadl mikrofon. Paní předsedkyně bohužel nehovoří do mikrofonu. Sorry. Item Omlouvám se, říká paní předsedkyně. Bod 10. Transparentní a zodpovědné využívání přírodních zdrojů v rozvojových zemích, případ lesů. Dlouhé hlasování, budeme hlasovat o našich pozměňovacích návrzích, takže nejdřív ale dám slovo panu, paní zpravodajce Heidi Hautala. Děkuji, Lindo to bylo docela konstruktivní a ten proces byl poměrně konsenzuální, tak mám pocit, že většina pozměňovacích návrhů specifikuje, vyjasňuje, něco málo doplňuje. Prakticky jsme tam velký nesoulad nebo neschody mezi pozměňovacími návrhy neměli. To znamená, že k těm kompromisům jsme se dopracovávali docela snadno. Je to docela bude to docela zdlouhavé, ale zároveň si myslím, že je to důležitá zpráva, zvlášť protože můžeme očekávat, že komise teď může vést řádné konzultace, které by vedly k celou unijní strategii odlesňování, proti odlesňování a degradaci lesů. Děkuji také kolegům z výboru Envy, paní Konečné a paní Arena z výboru INTA. S nimi jsme spolupracovali velice dobře. Doufám, že se společně tím hlasováním propracujeme k dobrému silnému dokumentu. A ono to souvisí i s tím předchozím bodem. Dobrá. We'll, we'll move, move the votes then and we start with compromise Takže Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 1, 2, 1, pro, proti, zdrželi se schváleno. Environment Committee number 6, NV6 pro, proti, zdrželi se schváleno, NV8 pro, proti, zdrželi se schváleno, NV12 pro, proti, zdrželi se schváleno, Potom dále 169 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 169, já myslím, že přijato, ale zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno velkou většinou. Kompromis 10 pro, proti, drželi se schváleno. 95 pro, proti, zdrželi se schváleno, INTA 2 pro, proti, zdrželi se schváleno, INTA 3 pro, proti, zdrželi se schváleno, 1.1.6 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. NV32 pro, pardon, to padlo, 122 pro, proti, zdrželi se schváleno, 159 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 11 pro, proti, zdrželi se schváleno, 81 pro, proti, zdrželi se schváleno, 82 pro, proti, zdrželi se schváleno, 83 pro, proti, zdrželi se schváleno, 86 pro, proti, drželi se, schváleno. Ověříme 86, zahajuji hlasování. Myslím, že ta většina byla dost velká. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato, ale ne tak velkou většinou, jako jsem myslela. Děkuji. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. NV 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. NV20 pro, proti, zdrželi se schváleno. NV21 pro, jsou jenom dvě v tom bloku. Můžeme to udělat NVIDIA INTA 123 v bloku, dobrá, unblock. proti, pro, proti, zdrželi se, všechno schváleno, děkuji za tu efektivitu, pozměňovací návrh 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnout, kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno, kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 108 pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se schváleno. 109 pro, proti, zdrželi se schváleno. 110 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Druhá část, je to zamítnuto, protože spadla Padla, protože zamítla první, zamítla první část, 111 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 112 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme 112, zahajuji hlasování. Myslím, že je to zamítnuto, Bogdané. Myslím, že je to zamítnuto. Hlasovali jste všichni, kdo jste hlasovat chtěli. Končím hlasování. Zamítnuto. NV25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 117 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. INTA 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 157 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Envy 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Inta 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 115 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 129 pro, proti, drželi se zamítnuto, 130 pro, proti, drželi se zamítnuto, 131 pro, proti, drželi se přijato, 132 pro, proti, zdrželi se přijato, 133 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 103, 134 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 135 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 136 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 137 totež, teď 138 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 139 bylo staženo, 140 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se zamítnuto, takže druhá část padá. 141 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. NV43 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se přijato. 120 pozměňovací návrh pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 21 pro, proti, drželi se, přijato. 150 pro, proti, zdrželi se, přijato. 151 pro, proti, zdrželi se, tak to si ověříme. Všichni hlasovali? Konec hlasování, přijato, ano. Takže většinu přijato. Inta 15, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. NV 38 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromisní návrh 22, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. NV 41, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 23 pro, proti, zdrželi se přijato, 96 pro, proti, zdrželi se přijato, 24 pro, proti, zdrželi se přijato, 168 kde pro, proti, zdrželi se přijato, 1,70 a kde pro, proti, zdrželi se přijato, 171 pro, proti, zdrželi se přijato, 172 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 25 pro, proti, zdrželi se přijato, NV28 pro, proti, a tak to máme ve dvou částech, omlouvám se, to jsem se spletla. Takže první část NV28, kde pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část eh, pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 26, kde pro, kde proti, zdrželi se přijato Přijato. Tak, ještě 26 si ověříme, tak hlasujte, prosím. Takže 26 kompromisní návrh číslo 26, tak všichni hlasovali, konec hlasování, přijato. Takže stejná, stejná většina. Eh, NV42, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 179, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 180, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 182 pro, proti, zdrželi se přijato. 183 pro, proti, zdrželi se přijato. 189 pro, proti, zdrželi se přijato. 188 pro, proti, zdrželi se přijato. 190 pro, proti, zdrželi se přijato. To jsme si mohli udělat unblock. Kompromis 27, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. 28 pro, proti, zdrželi se přijato. A teď pozměňovací návrh číslo 123, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, NVIDIA 46 pro, proti, zdrželi se přijato, INTA 14 pro, proti, zdrželi se přijato, INTA 16 pro, proti, zdrželi se přijato, 193 pro, proti, zdrželi se přijato. Inter 20 pro, proti, zdrželi se přijato. Inter 19 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh. Ne, Inter 18 pro, proti, zdrželi se přijato. Inter 21 pro, proti, zdrželi se přijato. Tak, vodní ustanovení, tak. Kompromisní návrh 1, kdo e, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. No, 70 pro, proti, zdrželi se, přijato. 71 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 padá, 63 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 2, 1, kdo pro, proti, přijato. A teď můžeme těch dalších pět udělat tam blok, 72 až 30 ne, dobře, v pořádku, 72 pro, proti, zdrželi se přijato, 25 pro, proti, zdrželi se přijato, 27 pro, proti, přijato, 28 pro, proti, zdrželi se přijato, 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 30k pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 jde pro, proti, přijato. 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. 35 pro, proti, zdrželi se. Tak ještě jednou, takže 35 ještě jednou. Takže 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. 36 pro, proti, zdrželi se. Hm, já si myslím, že je to proti, ale ověříme si to. Takže hlasování je u konce a proti. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijato. 39 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromisní návrh 5 pro, proti, zdrželi se přijato šestka pro, proti, zdrželi se přijato. 49 pro, proti, zdrželi se přijato. 43 pro, proti, zdrželi se přijato. 45 ve dvou částech. Tak ověříme si 43, takže hlasujte prosím 43. Takže 43 hlasujeme, konec hlasování a přijato. 45 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto druhá část, druhá část tedy také padá. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 67 pro, proti, zdrželi se, přijato. 68 pro, proti, zdrželi se, přijato. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 59 pro, proti, zdrželi se, přijato. 61 a pokrytá eh, pozměňovacím návrhem, takže 62, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Ještě o 60 se budeme hlasovat? Ne. 59, 58 a 58 byla zamítnuta. 59 byla přijata. Ne, o 60 se nehlasuje, protože ta už je pokrytá pozměňovacím návrhem. Takže osmička pro, proti zdrželi se přijato. A ty poslední ustanovení, ne, nemůžeme dělat amba, takže jednička pro, proti zdrželi se přijato. Dvojka pro, proti zdrželi se zamítnuto. Trojka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Čtyřka pro, proti, zdrželi se přijato. Pětka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Šestka pro, proti, zdrželi se za, eh, přijato. Chcete to ještě ověřit? Chtěli jste ověřit, takže šestka, šestka. Šestku ověřujeme elektronické hlasování, takže prosím hlasujte. Hlasování je u konce. Při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 zdrželi se. Myslím si, že je to zamítnuto, takže ověřujeme si jedenáctku. Myslím si, že to je zamítnuto. Všichni hlasovali. Hlasování u konce. Zamítnuto. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se přijato. Třináctka pro, proti, zdrželi se přijato. A hlasujeme poslední hlasování, konečné hlasování o zprávě v pozvěněné podobě. Takže prosím, závěrečné hlasování hlasujeme. Tak, hlasování je u konce a přijato, přijato absolutní většinou. Takže paní Hautalo, děkujeme, děkujeme. A máme tady ještě jedenáctku. Když už tady odcházíte, tak pokud budete tady odcházet, tak prosím vás, odcházejte potichu, ale máme jedenáctku, to znamená ještě čas na otázky. A máme tady otázku od Enrika Guerrero. Nebudu to číst, ale jde v podstatě o to, jak omlouvám se, ale pokud budete chtít odejít nebo prostě se chcete bavit, tak se prosím vás bavte mimo tento sál, protože tady máme ještě čas na otázku a máme tady velmi důležitou otázku a jde v podstatě o financování uprchlíků v pásmě Gazy. To znamená, chceme vědět, co vlastně dělá generální ředitelství pro to, aby tedy řešil tu krizovou situaci po té, co byly vlastně omezeny prostředky, takže nevím, kdo je tady za generální ředitelství ECHO. Bohužel nemám vaše jméno, tak se prosím představte sám, prosím. Dobré odpoledne, já opravdu vás musím poprosit, abyste odcházeli v tichosti, nebavte se, máme tady prostě velmi důležitou otázku. Prosím vás, pokud nechcete poslouchat odpověď, tak prostě odejděte, ale jde tady o velmi důležitou otázku, která se týká humanitární pomoci v eh, pasně Gazy. Děkuji Valentina de Bernardo z generálního ředitelství ECHO a jsem vlastně tým lídrem pro eh, Irán, Irák a Pakistán. Takže pár obecných připomínek hned na začátek. A Palestínu, tedy pardon, ne Pakistan. A v tuto chvíli samozřejmě musíme říct, že jsme velmi znepokojeni těmi nepokoji, eh, které začaly vlastně 30. Eh, března a stále pokračují. Jak jistě víte, tak počet obětí je prostě neuvěřitelný. Hovoří se tady oficiálně o 135 E, zemřelých a více jak šesti stovkách zraněných. Velká část z nich byla zraněna minulý pátek. Co se týče jejich neoficiálních e, čísel, tak e, hovoříme o dalších dvou stovkách zranění z minulého pátku. Takže co se týče té mm, pohotovostní nebo té nouzové pomoci, tak chci říci, že vše, co se tady v tuto chvíli děje, má opravdu extrémně velký dopad na život všech lidí žijících v pásmě Gazy a také samozřejmě Hovoříme tady o 11 letech blokády, hovoříme o velmi omezených zdrojích, jako je například eh, eh, přístup k elektřině, k čisté vodě a tak dále. Lidé eh, opravdu začínají padat do chudoby, začínají být zcela závislí na humanitární pomoci a to je něco, čemu musíme zamezit. Eh, USA se rozhodlo eh, jak si škrtnout eh, všechnu svou pomoc a viděli jsme redukované prostředky i z jiných zdrojů, což samozřejmě zabraňuje nadále poskytovat humanitární pomoc v dostatečném rozsahu. Tak, abych odpověděla hned na vaši otázku, to znamená, jaké kroky jsme naplánovali my jako generální ředitelství ECHO. Co se týče těch alokací na rok 2018 a 2019, hovoříme tady o 11 21 milionech eh, euro a 17 eh, právě pro pásmo Gazim. Víme, že ta eh, humanitární, ten human, ta humanitární situace se opravdu zhoršuje. A co se týče eh, zdravotní péče, tak tady dochází k ještě většímu omezování kapacit i z toho důvodu, že dochází samozřejmě k, mm, k vypínání elektrického proudu a tak dále. To znamená, že jsme tady opravdu na um, kraji vlastně katastrofy, kolapsu. To znamená, že tady musíme udělat něco pro to, aby existoval dostatečný přístup k jak elektřině, tak zdravé a pitné vodě. To znamená, musíme se podívat tedy na otázky eh, vody, elektřiny a připravenosti zvládat eh, krizovou situaci. Generální ředitelství ECHO společně s partnerskými organizacemi institu se snaží monitorovat situaci. Od roku 2007 více jak 270 milionů euro bylo nasměřováno právě do pásma gazy. A vy jste se ptal, zdali tady budeme mít nějakou speciální alokaci finančních prostředků No tak jak jsem již eh, říkala, v květnu už jsme mobilizovali 3 miliony euro, v který v tou chvíli velmi jaksi blízko, blízce monitorujeme situaci eh, a ve chvíli, kdyby měla eh, zásadně narůst potřeba ještě pro další prostředky a další pomoc, tak samozřejmě budeme zhodnocovat situaci lépe. Ptáte se také, zdali interní eh, nástroj Evropské unie bude ještě flexibilnější pro to, aby docházelo k efektivnímu poskytování humanitární eh, pomoci. Ve světle těch eh, posledních politických událostí a v souvislosti s vývojem situace je velmi důležité, abychom ještě více podpořili humanitární dimenzi Eh, politického přístupu Evropské unie k Palestíně a pasmu Gazy. To znamená, že musíme najít tady také nějakou možnost, jak eh, provést nebo zajistit proveditelnost možnost dvou států. To znamená, my se budeme snažit udělat všechno pro to, abychom navýšili v podstatě odolnost eh, těch nejzranitelnějších rodin v pásmu Gazy, abychom zastavili tu tendenci navyšování chudoby a nezaměstnanosti. To znamená, že my jsme zorganizovali také za tímto účelem speciální setkání eh, v únoru. A vy se ptáte, zdali to tedy také navýší prostředky pro UNDRAV. UNDRAV eh, vlastně mm, nejenže má tedy opravdu přímý dopad na eh, každodenní život lidí na západním břehu v pásmu Gazy a Libanonu, ale také v podstatě se snaží nějakým způsobem kontrolovat tu, to, to narůstající napětí v regionu. Samozřejmě, že si uvědomujeme, stejně jako si Evropská komise uvědomuje, jak si ty narůstající složitosti a narůstající komplexnost eh, v tomto regionu. Hovoříme v tuto chvíli o dalších 82 milionech které by měly být vyplaceny. Kromě toho v podstatě ten nový syrský trust fund Eh, schválil nový program, který má více eh, jak 50 milionů k dispozici a které by mě, který by, které, to jsou tedy prostředky, které by co nejdříve měly být využity. Stejně tedy plus ještě těch 3 miliony euro, které jsem zmiňovala hned na začátek. To znamená, potřebujeme zajistit 100 milionů euro na rok 2018. E, Evropská unie samozřejmě už mnoho, mnoho let podporuje program UNDRA v pásmě Gazy právě hlavně prostřednictvím poskytování e, stanů a přístřeší uprchlickým e, rodinám. Tady hovoříme o dalších dvou milionech euro. Eh, musíme zajistit, že tyto fondy a tento nástroj bude co nejvíce podporován nejen finančně, ale i politicky. OSN a Ondra vlastně podepsali eh, dohodu, eh, díky níž mají, má být tedy práce UNDRAP ještě více posílena, a ne pouze v tomto roce, ale také v, roce, v letech následujících. Komise alokovala 106 milionů euro pro UNRAP. A e, Euro, e, Evropská unie a OSN jsou a i nadále zůstávají největšími dárci a poskytovateli humanitární pomoci. To znamená, že jde o to zajistit kompenzaci těch peněz, které přestalo poskytovat, e, přestala poskytovat vláda USA. To znamená, musíme udělat všechno pro to, aby podpora této agentury byla ještě navýšena. Děkuji. Takže Enrique Guerrero má otázku, prosím. V první řadě bych rád nejen poděkoval za tu odpověď, ale také gratuluji za tuto odpověď, protože šlo o velmi komplexní odpověď, v ní zazněla, zaznělo mnoho informací velmi konkrétního charakteru, což eh, je poměrně neobvyklé ve chvíli, kdy kladete otázku komisi a komise odpovídá. Takže v tomto případě to bylo opravdu jiné. A proč jsem Eh, tuto otázku položil, eh, protože jako zpravodaj pro humanitární pomoc eh, jsem se vlastně setkal se, zástupy, se zástupci UNDRAP v Bruselu a stejně, jak říkala také zástupkyně komise, tak v souvislosti s posledními E, v souvislosti s posledními střety hovoříme skoro o 14 tisících zraněných. Mnoho z nich tedy e, také zažili velké trauma, museli být chirurgicky ošetřeni a, to, a i z toho důvodu v podstatě je ohrožena zdravotní péče v Gaze. To znamená, byla vyjádřena opravdu ta potřeba dát k dispozici 10 milionů euro. Já v každém případě chci říci, že je jasné, že situace v Gaze, a nebudu teď zacházet do politických aspektů, tak v tuto chvíli se ta situace hodně zhoršila i v souvislosti mm, s tím trestem, který, se kterým přišly Spojené státy americké v souvislosti tedy s, také s tou pomocí, protože samozřejmě si uvědomujeme, že pásmo Gazy je v podstatě taková, takové velké otevřené vězení, ve kterém žijí dva miliony lidí, kteří žijí opravdu ve velmi složitých podmínkách. Myslím si, že je dobrou zprávou to, že Evropská unie v podstatě otevřeně prohlásila, že e, nějakým způsobem bude reagovat na, tuto akt, na tento akt e, ze strany USA. A jediné, co jsem chtěl v podstatě říci, je to, že jsem se chtěl zeptat, jaký typ e, v podstatě s propojenosti v podstatě existuje mezi EU a UNDRAP. Jakým způsobem tedy budeme jednat? Děkuji, nevím kdo. Další se hlásil o slovo a dáváme slovo opět komisi. Anelise, Anelís, děkuji velmi stručně. Já jsem vyjedával o tomto eh, textu, který šel přímo z EKR do GUE ve chvíli, kdy se hovořilo o reakci. Tlumočníci jsou již 21. den ve stávce a z tohoto důvodu vám s politováním oznamujeme, že tlumočení dnes musí být ukončeno přesně podle plánovaného harmonogramu v 17.30. To get more financial support towards UNRWA. Did that succeed? Did anything happen there as well? Thank you. Okay, nobody else has the floor. I've passed the floor to the Commission. Yes, I'm going to answer to the first question.